Nyní přejdeme k pořadu jednání dnešního dne na základě textu, který byl schválen konferencí předsedů 11. června podle článku 139. Eh, ten, tento pořad jednání byl distribuován. Chci vás informovat, že výbor Jury přijal dvě následující eh, zprávy ohledně imunity a tisíce 2015 eh, pomlčka 150 eh, Ferrara a, a 8 pomlčka 72 lomeno 2015 pomlčka 150 eh, živka podle čl, jedna, mm, článku 9.8 jednacího řádu Evropského parlamentu tyto zprávy budou předloženy dnes k hlasování. Co se týče prohlášení Rady a Komise ohledně přípravy zasedání Evropské rady 25. 26. června 2015 eh, skupina Zelených eh, a EFA eh, žádali aby jedno kolo řečníků za politické skupiny bylo nahrazeno plnou rozpravou. Neboli žádají, aby ne, měli možnost promluvit jen předsedové politických skupin, ale i jiní poslanci. V důsledku toho otázky k ústnímu zodpovězení ohledně transparentnosti aplikace paktu stability a růstu budou odloženy na později, a to na 20.30 po hlasování. Nyní předám slovo panu Filipovi Lambertovi, aby, aby jasně přednesl e, tento návrh. Ano, děkuji vám za to, že jste takto přesně referoval o našem návrhu. Evropská unie a zejména eurozóna prožívá rozhodné okamžiky pro další budoucnost, proto máme za to, že takto důležité téma, které je eh, takto zakomponováno do našeho zas- eh, plenárního zasedání a ještě když se hovoří o Junckerovu plánu o e, investicích a kdy se má hovořit také o zprávě paní Beres, o ekonomickém řízení. To všechno nás opravňuje k tomu, abychom tímto způsobem e, postupovali. A e, pan Weber také někdy hovořil o tom, že plenární zasedání v Bruselu někdy bývají poněkud prázdnější. Nyní ovšem vidíme, že ten náš program je hodně zaplněný a e, právě e, tato rozprava je velice důležitá pro budoucnost Evropské unie. Děkuji vám. E, paní Zimmer žádala o slovo, aby mohla promluvit ve prospěch tohoto návrhu. Prosím. Já nám... Ano, já bych ráda jménem své frakce podpořila tento návrh, jež podal pan kolega Lambert připadá mi důležité, abychom v rámci stávající situace, v níž se e, právě nacházíme, neomezili rozpravu parlamentu na pouhé prohlášení e, toho, kterého šéfa frakce. Potřebujeme na to více času, potřebujeme více řečnické doby. Tím vysíláme signál veřejnosti, že bereme tuto rozpravu vážně, když dáme šanci i ostatním poslancům chce někdo promluvit proti tomuto návrhu eh, pana Lamberce? Nikdo se nehlásí. Nikdo se nehlásí proti tomuto návrhu. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana Lamberce. Bude-li schválen tento návrh, budeme mít delší rozpravu. Pokud bude schválen tento návrh, tato rozprava bude hlubší a rozsáhlejší a otázky k ústnímu zodpovězení budou zodpovídány tedy e, až 2030. E, Pokud ne, e, rozprava bude omezená pouze na projevy předsedů politických skupin. Takže kdo je pro návrh pana Lamberce? Kdo je kontro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je jasně zamítnut. Il risultato è palese, se volete... Ten výsledek byl zjevný, ale pokud to chcete zkontrolovat dobře, eh, kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti? Všichni hlasovali? La votac... La votazione è chiusa. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. L'ordine giorno quindi dopo questo voto Po tomto hlasování je tedy nezměněný pořad jednání. Přejdeme k první